Alors, bienvenue, chers collègues. La deuxième session de cette réunion interparlementaire va se concentrer... Uh... Vážení kolegové, pustíme se uh, do práce uh, na uh, druhé části našeho zasedání. Dnes odpoledne se budeme eh, zabírat národní úrovní. Máme tady celou řadu řečníků z eh, národních parlamentů, kteří nám poví o tom, co dělají jejich parlamenty a parlamentní výbory v oblasti emigrace. Také eh, zde zazní příspěvek výboru regionů a výboru pro hospodářské a sociální záležitosti. Tohle je příležitost pro podrobnější debatu mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Máme také příležitost eh, zde se dostat do kontaktu s eh, zástupci eh, místních úřadů a krajských úřadů v, Evropské, v jednotlivých regionech Evropské unie. Já bych požádala jednotlivé účastníky debaty, aby vyjádřili zájem o účast debaty v debatě eh, o růžovými eh, kartičkami. Členové eh, výboru Libe se budou hlásit o slovo běžným způsobem. Nejdříve dám slovo našim kolegům spolu s pravodajům k evropské strategické zprávě o migraci. Paní Mecola tady bohužel teď není, ale eh, dám slovo paní Kienge. Eh, dámy a pánové, já tady eh, zaskakuji za kolegyni Robertu Mecolu, která byla neočekávaně odvolána na přípravnou práci na Evropský summit, který probíhá dnes odpoledne. Dovolte, abych vám vyřídil její slova. Scházíme se zde právě po tom, co se členské státy dohodly realokovat, přemístit 160 tisíc lidí v Evropě. Je to vítaný výsledek. Ten proces eh, možná byl obtížný pro některé členské státy a ehm, bohužel odhalil eh, rozdělení uvnitř naší unie, ale jsem přesvědčená, že to eh, budeme schopni překonat. Jedná se o globální výzvu, která se vyžaduje globální řešení a musí sobě zahrnovat všechny státy a subjekty v regionu. Chceme vést příkladem. Nicméně, pokud eh, nemají lidé eh, budoucnost v zemích původu, tak budou utíkat bez ohledu na eh, riziko, kterým, kterému jsou na životě vystavováni. Musíme se tou situací zabývat předtím, než budou zatlačeni do rukou převaděčů na nejisté čluny a budou čelit smrti na palubách těchto člunů nebo na pouštích. Jedině komplexní evropská činnost, eh, obsahující eh, činnost v zemích původu, tranzitu i eh, v, v zemích cílových, nás posune vpřed. Znamená to, že je třeba, aby vnitřní a vnější politika Evropské unie byly více soudržné, včetně politiky eh, společné bezpečnostní a zahraniční a politiky eh, přistěhovalecké. Signál z parlamentu nesmí být eh, signál politického hašteření, ale signál jednoty. A proto paní Mecedo a Kienge připravují dvoustrannou zprávu, zprávu dvou stran, která se zabývá všemi aspekty migrace. Jejich cílem je zabývat se takovými aspekty, jako je solidarita a spravedlivé sdílení břemen. A také se budou zabývat bezpečnými a právními cestami pro potřebné. Tak, aby Evropská unie mohla pomoci některým státům znovu prosperovat, jak rozbít kriminální sítě, jak mohou lidé hledat ochranu předtím, než budou vnucení do nějaké nejisté, nebo zatlačení do nějaké nejisté situace, jak můžeme se dobrat ke společnému azylovému systému a jak můžeme vracet ty, kteří nemají nárok na ochranu v Evropě. Vzhledem k eh, situaci v Syrii a, a krizi v Libii musíme připravit naše systémy na různé výzvy a musíme být eh, schopni eh, řešit tyto výzvy a postavit se k ním čelem a zajišťovat, aby příslušné členské státy měly eh, potřebné zdroje. V mezičase není odpovědí eh, spochybňovat naši šenskou, eh, tedy šengenskou zónu nebo opouštět kontroly vnějších hranic. Naše zdroje jsou omezené a musíme je používat ve prospěch těch, kteří potřebují chránit. Ti, kteří nemají nárok, musí být bezpečně a rychle navráceni. Naším úkolem je hledat řešení a musíme, musíme spolupracovat tak, aby se toto realizovalo. Jsem si jistá, že e, toto e, zasedání dnes odpoledne bude velice zajímavé a Evropský parlament a národní parlamenty by, e, doufejme, měli nalézt společné řešení. Přeji vám hodně úspěchu. Děkuji vám, pane Koelio. Dámy a pánové, Každým okamžikem očekáváme paní Kienge, měla by k nám dorazit. A proto předám slovo Kate Vás, předsedkyni eh, výboru eh, pro eh, záležitosti vnitra z Velké Británie. Uh, it's a great to be able to speak. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi ctí, že mohu promluvit jménem eh, zvláštního výboru eh, pro domácí záležitosti eh, britské dolní sněmovny. Kolegové Lord J. Stewart MacDonald a Brian Cash jsou zde také a budou hovořit v místnosti pojmenované po Aně Lind, jedné skvělé švédské zákonodárkyně, která byla také ministriní vnitra ve své zemi. Jde nám o to, eh, že eh, já říkám jako člověk, který věří Evropské unii a eh, sdílí její hodnotu, že Evropská unie řeší tuto krizi velice pomalu a byli jsme svědky děsivých scén, kdy přistěhovalci jsou předávány ze země do země. Někteří přitom dýchají slzný plyn. Tato konference a to, co dnes eh, udělají čelní představitelé EU, je pouhým doháněním toho, co už jsme měli udělat před nějakou dobou. A teď musíme implementovat plán a hmm, být schopni ho eh, prosadit v národních parlamentech a před našimi voliči, protože nakonec si všichni musíme uvědomovat, že musíme eh, říkat, říci lidem, kteří nás volí, to, eh, co eh, eh, děláme, ji musíme vysvětlovat. Já deklaruji svůj zájem, jsem přistěhovalcem do Británie. Pravděpodobně společně s kolegou jsme tady jediní, kdo se narodili v Jemenu. Já jsem přišel do Británie, když mi bylo 9. V současné době je na britské dolní sněmovně 40 přistěhovalců, další 40 v sněmovně Lordu, takže debata o těchto věcech která eh, v minulosti byla vysoce politické, v současné době, podle mého názoru, eh, je velmi smysluplná a čará. Musíme se tedy postarat o to, aby eh, to, co děláme v našem parlamentu, se vysvětlovalo našim voličům. Já zastupuji město Lester. 60% tedy lidí v Lestru má původ v Indii, 20% z toho odešlo jako přistěhovalci z Afriky jako uprchlíci z, Africi, z Afriky. A když eh, rozhodujeme o věcech eh, v místech jako toto, tak musíme vést určitou veřejnou diplomacii tak, aby lidé chápali to, co děláme. Já vítám eh, ta eh, v aktuální eh, integrační místa, která byla vytvořena, ale už to mělo být dávno. Před dvěma lety jsme vycestovali do Řecka a do Turecka na hranice a viděli jsme tam děsivé scény toho, jak se lidé drali přes hranice nějakých 100 tisíc lidí překročilo hranice mezi Tureckem a Řeckem v letech před rokem 2013. A Řecko a Itálie prosili o pomoc a EU eh, se eh, teprve právě teď eh, rozhodla jim pomoci. V naší debatě na, národní, na úrovni Národního parlamentu i na, národní, na lokální úrovni, myslím, také musíme věnovat větší pozornost Turecku. Turecko samozřejmě není součástí Evropské unie, ale bez něj eh, problém eh, uprchlické krize eh, nebude možné vyřešit. A já se obávám, že my nepodporujeme dostatečně tureckou vládu a její dobrou práci, pokud jde o uprchlické tábory a tak dále. A nakonec je třeba, abychom je podpořili. Musíme také více toho dělat se severoafrickými zeměmi. A náš výbor chce zahájit dialog se zeměmi, jako je Maroko, Alžírsko a Tunisko. Bohužel, samozřejmě, situace v Libii je velmi dobře známá. 92% lidí, kteří eh, eh, utíkají ze severní Afriky eh, do Itálie, pocházejí z Libie. Poté, co jsme ukončili kampaň v Libii, jsme za sebou nechali pět různých vlád, ne jednu, a to přispělo k migrační krizi. Musíme se postarat o to, aby relokační plán, plán přemístění byl vysvětlen velmi eh, pečlivě. Když nakonec máte 125 tisíc lidí, nebo je rozdělíte 120 tisíc lidí, na, jednotlivou, na jednotlivé země, tak je to 4,5 tisíce eh, lidí na, jednotlivé, na jednu zemi. Ale eh, tak to nebude, protože některé země prostě tolik lidí nemohou přijmout. Náš premiér se zavázal, že vezme 20 tisíc, ale přímo z táboru v Sýrii. A tím se dostávám k posledním věcem. Za prvé je tady klíčová úloha Europolu. My musíme ukázat našim národním parlamentům, že Evropská unie prostřednictvím Europolu odvádí eh, tu eh, nejlepší práci, eh, kterou může na boji s zločineckými gengy. A o tom jsme toho zatím neslyšeli mnoho tady. Oni vydělali miliardy eur díky migrační krizi a budou i nadále vydělávat. Já eh, s velkou radostí eh, jsem dnes vyslechl eh, zprávu Europolu, je, že máme 27 tisíc podezřelých, ale Naši voliči nechtějí vidět jenom zatčení, ale také lidi, lidi odsouzené eh, do vězení a eh, chtějí vidět eh, zabavené majetky za obchod s lidskou bídou, které, který vede k tomu, že tolik lidí riskuje život při přechodu Středozemního moře a umírá. Poslední věc, kterou řeknu. Situace v Sýrii je teď předmětem velkých diskusí. Některé země tam chtějí vstoupit a bombardovat. Já se domnívám, že musíme být velice pečliví ohledně své zahraniční politiky v těchto eh, okolnostech, protože pokud nebudeme eh, pečliví, tak budeme vytvářet ještě větší migrační krizi. Takže eh, musíme se zastavit a velice bedlivě se zamyslet nad tím, co děláme v zahraniční politice, protože nechceme opakování chyb, kterých jsme se dopustili v Iráku, Afghánistánu a Libii. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji, pane Vazu. Děkuji, vážení kolegové. Paní Kienge už je tady s námi. Prosím, paní Kienge, máte slovo. Paní Kienge je spolu zpravodajka strategické zprávy ohledně situace ve Středomoří a potřebě pro holistický postoj k migraci. Prosím, máte slovo. Grazie. Děkuji paní předsedající. Dnes dopoledne jsme měli příležitost detailně diskutovat e, o vytvoření hotspotu. Jak jsem doufala, konkrétní příspěvky řečníků pomohly vyjasnit mnohé pochybnosti. Odpoledne se budeme zabývat touto otázkou s ohledem na řízení migračních toků na místní a národní úrovni. Dovolte mi, abych poděkovala zástupcům národních parlamentů a samozprávy. Doufám skutečně, že tato první příležitost ke konverzaci bude součástí trvalé strukturované diskuze uznávám nezbytnou potřebu dialogu jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. Je zapotřebí, abychom se byli schopni podělit o zkušenosti místní zprávy, regionální a státní zprávy eh, i v oblasti asilové a imigrace, abychom takto mohli sbírat i osvědčenou praxi a také, abychom ji mohli sbírat v oblasti integrace, ať už se to týká vzdělávání či jiných oblastí. Kdo utíká před válkou, eh, utrpením eh, a dalšími konflikty, eh, má svá očekávání a své potřeby a je zapotřebí, abychom vytvořili patřičné integrační politiky. Jak víte, parlament zahájil směřování ke změně v postupu Evropské unie k migračním eh, tokům. Společně s Robertou Mecola jsme autorkami zprávy o eh, situaci ve Středomoří a migraci. Přejeme si v této oblasti mít holistický eh, postoj, protože nechceme, aby se hovořilo o e, xenofobii, nebo o slzném plynu, nebo bariérách či blocích. Je totiž zapotřebí, abychom vytvořili patřičná opatření, abychom mohli okamžitě čelit humanitární katastrofy a abychom také mohli mít strukturované politiky do budoucnosti a mohli eh, bojovat proti imigraci tím, že budeme postihovat její příčiny. Potřebujeme se věnovat všem stránkám tohoto fenoménu jsou tu například humanitární povinnosti při záchraně osob, je zapotřebí bojovat proti pašování lidí, je zapotřebí napomáhat rozvoje stabilitě třetích zemí. A také tu jsou demografické výzvy pro Evropskou unii. Potřebujeme tedy celostní pohled, který nesmí být represivní, ale musí se odehrávat na politické e, úrovni. A musíme využívat úroveň Evropské unie na mezinárodní scéně s plnou spoluúčastí všech aktérů, ať to jsou instituce, členské státy, mezinárodní organizace, nevládní organizace, třetí země. Děkuji předem všem řečníkům za jejich přispění do diskuze. Děkuji mnohokrát, paní Kienge. Nyní předám slovo Eh, našim hostům. Chci vás požádat, abyste nehovořili déle než 10 minut, abychom zajistili, že budeme dostatečný čas na eh, diskuzi. Jako první promluví pan François de Koster, předseda komise Sivex, z výboru regionů a také autor stanoviska o Evropské agentě v oblasti migrace. Prosím, pane de Koster, máte slovo. Merci. Eh. Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, zástupci eh, samozprávy. Děkuji vám za pozvání, abych před vámi mohl prohovořit. Za mm, samozprávu v Evropě, která často bývá těmi prvními, eh, kdo čelí migračním tokům. Jak eh, bylo řečeno, já jsem eh, předsedou eh, komise pro eh, zahraniční věci, občanské záležitosti. a Zabývám se tedy oblastí migrace a pocházím z oblasti poblíž Kale na severu Francie naproti Velké Británii. Tento region v posledních měsících či letech se stal symbolem neúspěchu evropské politiky v oblasti migrace. A když hovořím o neúspěchu, je to neúspěch v tom, že se nepodařilo najít eh, způsob řešení eh, na hranicích mezi dvěma členskými státy Třeba, že jeden z nich tedy patří do, do šengenského prostoru, zatímco druhý ne, ale oba dva to jsou členské státy téže unie, politické, a, v tom, a to v tom nejužším politickém smyslu. Také se nepodařilo zvládat přijetí migračního toku a také bych dnes odpoledne chtěl promluvit o kontextu Ehm, mám na mysli kontext naléhavosti. Místní společenství v Evropě nemají volbu. Dostanou se do takovéto situace, která zdaleka přesahuje jejich možnosti a kompetence ale vzhledem k té bezprostřední situaci se snaží přijímat imigranty na svém území. Činí tak eh, velice eh, eh, v prostředí, které se velice rychle mění, rychle narůstá tento přítok migrantů a migranti pocházejí z různých oblastí. Toto tedy vyžaduje mm, úsilí samozprávy, ale také to vyžaduje finanční úsilí. Eh, na výboru eh, regionu eh, jsme sestavili skupinu, která se vydala do Kale a hovořili jsme tam s místní samozprávou. 4 až 5 tisíc eur. Podle nich je cena za Eh, přijímání eh, migrantů eh, v Kale. A to, co skutečně na mne zapůsobilo, bylo, že místní společenství nepřemýšlelo o nákladech na přijetí. Obyvatelé Kale již po dlouhá léta velkomyslně a srdečně reagují na příchod migrantů. A proto neváhali vynaložit ze svého vlastního rozpočtu peníze na přijímání migrantů. Je to součástí jejich e, politického úsilí a také jejich lidského úsilí o přijetí. Také jsme se setkali s ekonomickými subjekty z oblasti Kale, e, kteří uváděli, že je zapotřebí například posílit bezpečnost dopravy, přepravy do Velké Británie. Řidiči musí věnovat dlouhý čas tomu, aby eh, zabezpečili a ověřili zabezpečení svých vozidel, kamionů. Pro dopravce to může být 150 tisíc eur. A nakonec to bude samotný řidič, kdo by byl potrestán v případě, že by kontrola zjistila, že eh, eh, by došlo k transportu nějakého imigranta a musel by zaplatit vysokou pokutu. Je tedy nezbytné rychle zasáhnout, protože eh, tak to je eh, v místních společenstvích eh, zkoušena eh, sociální soudržnost. Na jedné straně projevují velikou dobrosrdečnost a velkomyslnost, aby mohli pomáhat imigrantům, snaží se jim poskytnout trochu komfortu a současně si také tážou, proč jim v tomto úsilí nepomáhá nikdo další. A tady vzniká otázka soudržnosti. Tu si klade stále více místních společenství. Eh, eh, ať už to jsou společenství v transitních zemích, anebo ať to jsou eh, místa, která přijímají migranty. Já jsem zpravodaj nejen tedy v této zprávě, eh, kterou přiložíme v prosinci, ale také v obecné zprávě, kterou jsem sestavil v loňském roce za italského předsednictví. A vidím, že nyní je ohrožen celý evropský projekt, protože se jedná o soudržnost mezi členskými státy, o soudržnost mezi Evropany kteří společně mají vést vpřed projekt, který je politický, ale dnes, jak vidíme, eh, toto téma eh, migrace Evropany rozděluje. A rozděluje také i členy výboru eh, regionu, i starosty, kteří čelí stejným nebo podobným výzvám. Je to poprvé, co eh, podávám svědectví o takovéto zkušenosti, protože dnes je ohrožen celý evropský projekt a proto my musíme společně dát odpověď, abychom mohli chránit evropský projekt. A proto upozorňuji opětovně na to, že musíme situaci řešit naléhavě. Je zapotřebí pomáhat místním komunitám a samozprávě. Evropské instituce rozhodují o nových obálkách finančních prostředků, ale je zapotřebí, aby se rozhodlo co možná nejdříve a poskytly se prostředky místním společenstvím, co možná nejrychleji a také, pokud tak mohu říci, co nejpřímějším způsobem. Velká část rozpočtu totiž přechází přes různé eh, instance členských států a pak nakonec se teprve dostává eh, k obcím a eh, touto cestou ten rozpočet může výrazným způsobem štíhlet a pak eh, se stane, že místní zprávy nemají dostatek prostředků k problémům, kterým musí čelit. Místní samozprávy potřebují také informace. Není to samé přijmout migranty pocházející ze subsaharské Afriky nebo ze Sýrie, nebo z Iráku, nebo Eritreje. Potřebujeme mít možnost se připravit na přijetí rozdílných kultur. Víme, že geopolitika převrátila situaci v mnoha zemích sousedících s Evropou, ale migranti dnes Eh, nejsou ti sami, jací budou přicházet třeba za deset měsíců. A proto je zapotřebí, abychom informovali co možná nejlépe místní společenství, aby se mohla připravit na to, odkud budou přicházet migranti. A také v loňském roce a v letošním roce ústředním sdělením mé zprávy byla a je solidarita. Solidarita, jak vím, je žádána i od Evropského parlamentu na základě článku 80. A myslím, že už nemáme mezi sebou diskutovat. Eh, je naopak zapotřebí urgentně jednat. Je zapotřebí využívat solidaritu nejen mezi členskými státy, a proto jsem tu i já, i mezi místními společenstvími v rámci státní zprávy. Děkuji. Pane de Kostere, vy jste hovořil o velice složitém problému. Já si myslím, že takovéto potíže se nacházejí e, všude, takže je nutné najít odpovědi na tyto otázky. Jako další za promluví pan Janos Lamaris, e, předseda výboru pro vnitřní záležitosti z kyperského parlamentu. Prosím, máte slovo. Jo. Děkuji. Pane, paní předsedající, vážení kolegové, eh, my jsme zdůraznili eh, na mnoha podobných zasedáních mnohokrát, že je zapotřebí jednotný globální přístup k imigraci podle zásad Evropské unie. Již celá léta se snažíme upozorňovat eh, Evropu na tlak, kterému jsou země středozemí vystaveny, co se týče migrace. Bohužel opakovaně dochází i přesto k lidským tragédiím, včetně nevinných dětí. Uprchlíci využívají koridor západního Balkánu. A to zavazuje členské státy Evropské unie, aby si uvědomili eh, objem tohoto problému a přišli na pomoc. Ukazuje to také způsob, jak Evropská unie eh, funguje. Reagujeme místo toho, co bychom se přiklonili k prevenci a nacházíme řešení z pouze málo zdrojí. Tento přístup není správný k této krizi. Posílat eh, uprchlíky do sousedních zemí a zavírat hranice, to je řešení. My se budeme muset tomuto problému stavět čelem kontinuálně. Proč k němu dochází, proč dochází k explozivním situacím v sousedních zemích. Musíme se snažit bojovat proti příčinám migrace a Především musíme řešit války, které způsobují chudobu, nedostatek demokracie a porušování lidských práv. Jako Evropská unie máme odpovědnosti. Máme i možnost postupovat účinně, tak aby eh, vznikaly v našich bezprostředních sousedních zemích eh, země stabilní a demokratické protože migranti přicházejí především z těchto regionů. Zvláště mocné, bohaté země se řídí specifickou politikou, využívají výhod jiných zemí, jejich eh, nerovnovách a využívají i nedemokratické země. Doufám, že sebekratika některých vůdců Evropské unie, co se týče Evropy, ve které žijí, a rovněž kritika pana Junkra za politiku, kterou využívají evropské země k zanalezení holistického řešení této situace migrace. Eh, my totiž, když nebudeme mít dost politické vůle, nebudeme moci provádět efektivní opatření. Místo zmenšení problémů to povede ke katastrofě, protože mnoho aspektů celého problému nebudou dostatečně zkoumány a řešeny. Domníváme se, že toto by mělo být jasné po té, co jsme byli svědky těch nedávných problémů s migrací a celé uprchlické krize. Tyto problémy nemá jenom jeden stát nebo skupina států, ale celá Evropská unie. Migrační politiku je proto třeba plánovat s ohledem na solidaritu mezi členskými státy a pomocí společných dohod a společných kroků musíme řešit problém relokace uprchlíků. To je zvláště důležité, protože celý problém imigrace nelze plně řešit a eliminovat, protože ten problém má hluboké kořeny. Parlament si uvědomuje, že celý ten problém je velice obtížný a na plenárním zasedání jsme o tom všem hovořili, o tom, jaká opatření je potřeba hned učinit na vnitrostátní i evropské úrovni, abychom řešili migrační krizi. To už bylo v červnu. Vyzvali jsme také pana Avramopulose, komisaře Evropské unie, aby nás informoval o politikách Evropské unie, co se týče migrace. Na druhém zasedání plenární eh, schůze diskutovala další aspekty tohoto tématu. Kritizovali jsme politiky Evropské unie a naše debata se zaměřila na řešení problémů země původu, eh, imigrantů, chceme vytvářet bezpečnost, mír a růst v těchto zemích a to s dlouhodobým účinkem. Potřebujeme provádět novou evropskou politiku pro migraci a ta musí být doprovázena solidaritou a vzájemnou důvěrou mezi členskými státy. Také musíme respektovat hodnotu života při provádění této politiky Rovněž je potřeba změnit nařízení Dublin 2. koordinační středisko pro vyhledávání a záchrany eh, u nás na Kypru bylo zhodnoceno. Navrhovali jsme opatření, která by eh, umožnila rozbíjet různé převaděčské sítě a potřebujeme efektivnější eh, opatření v boji proti ilegální eh, činnosti a trestné činnosti. Eh, my stojíme eh, před problémem jak uprchlíků, tak nelegálních migrantů. A podle nařízení Evropské unie a podle jejich norem musíme informovat místní orgány o jejich právech a povinnostech a rovněž migranty musíme informovat. Hovořili jsme i o problémech sjednocování rodin a o otázkách eh, povolení k pobytu z humanitárních důvodů. Komise eh, o těchto otázkách debatovala, rovněž tak výbor pro lidská práva a také výbor pro rovné příležitosti mužů a žen. Eh, u nás doma se domníváme, že imigrace je významná a i azyl je jedním z jejich dimenzí. A máme také otázky tedy eh, řeckých kypřanů a eh, kyperských řeků. Máme tady invazi eh, tedy z roku 1974. I to se týká solidarity mezi zeměmi Evropské unie, ale solidarity se všemi dět, lidmi, kteří se snaží uprchnout před nestabilitou a válkou ve své zemi, zemi bez ohledu na jejich pohlaví, rasu a nebo víru. Rada ministrů eh, pro zahraniční věci 14. září akceptovala relokaci stovek a tisíců uprchlíků z Itálie, eh, Maďarska a Řecka a celkový počet politických uprchlíků eh, bude vyšší než 500. Mimo všech těch které máme již teď u nás v přijímacích střediscích. Eh, někteří lidé půjdou jinam, protože si to přejí. Eh, populace na Kypru je malá, musíme vzít v úvahu finanční krizi a vysokou nezaměstnanost, takže ten počet, který na nás připadá, je vysoký. Ten problém ještě zhoršuje fakt, že eh, imigranti vstupují nelegálně a naše vláda nemá možnost kontrolovat okupované území Kypru. Takže ze severního Kypru na, k nám vlastně vstupují eh, také imigranti z Turecka. Co se týče Turecka, musíme mít na paměti, že jejich politika eh, neodpovídá lidské důstojnosti a tomu musíme chránit. Děkuji. Euh, Děkuji vám, pane Lamarisi. Předám slovo panu Gennárovi Migliore, který je předsedou vyšetřovacího výboru pro přijímání, identifikaci a zachycování migrantů. Chtěl bych srdečně poděkovat výboru Libe za uspořádání této významné meziparlamentní schůze. Náš parlament je hrdý, že zde může být zastoupen mým a kolegyní Čentémiro, abychom mohli takto představit eh, ze strany eh, poslanců protože už jsme slyšeli eh, od eh, italských členů Evropského parlamentu, co se dělá v této oblasti, abychom tedy i my z naší strany mohli říci, co se vykonává eh, v Itálii a jak také se snažíme vytvářet skutečnou evropskou identitu. Jsem také velice rád, jakým způsobem se pojímá toto téma. Holistický přístup znamená, že nechceme redukovat tento přístup i na některé prvky. Je tedy zapotřebí, abychom k věci přistupovali tak, že budeme schopni vnímat strukturální a komplexní charakteristiky eh, tohoto tématu, protože jinak bychom se dopouštěli stejný chyb a měli bychom před sebou stejné problémy, jako eh, ten, kdo by se snažil biologický život vysvětlit jen ze strany eh, chemie, ku příkladu. Je tedy zapotřebí, abychom zvažovali i, jakým způsobem je zapotřebí zasahovat tak, abychom eh, bránili humanitárním krizím, eh, které jsou u zdroje těchto eh, toků migračních, aniž bychom se snažili zablokovat, jako by vznikaly někde z ničeho nic. Je zapotřebí, abychom do našich postojů zapracovali holistický přístup a aby to aby součástí toho holistického přístupu byla i paměť, kolektivní paměť, paměť kontinentu jako Evropy a také paměť Itálie. Itálie po dlouhou dobu byla zemou, eh, zemí, eh, do které se emigrovalo a také ze které se emigrovalo. Eh, máme zde tedy historickou reciprocitu. A to je jeden z hlavních prvků, díky kterým můžeme pochopit naši úlohu a také projekt pro náš kontinent. Také je zapotřebí si pamatovat naše uh, hodnoty, základní hodnoty Evropské unie. Evropský projekt se zrodil proto, aby um, bojoval před uh, hrůzami, uh, proti hrůzám války a náš kulturální, kulturní, sociální a občanský model není spochybňován imigranty, ale těmi, kdo popírají v Evropské unii naši civilizaci, náš smysl pro humanismus, naše hodnoty. Právo na azyl je základní právo a je to právo individuální. Proto se domnívám, že e, téma, o kterém hovořil také doktor Morkone, neboli jak je citlivé zjišťování seznamu bezpečných zemí, abychom rozdělili ty, kdo prchají mezi eh, ty, kdo si zaslouží ochranu a ty, kdo eh, ne, musí být eh, chápána s tím, že zapotřebí vždy poskytovat individuální základní práva každému jedinci. Proto mám za to, že je naprosto zásadní to úsilí, které vykonává i Itálie a které je zaměřené na podporu politiky, která se zaměřuje na evropský azyl ve spolupráci s EASO a všemi mm, odpovědnými eh, evropskými agenturami Eh, aby tento systém asilový byl efektivní a současně, abychom měli také efektivní systém navracení v případě, že to zapotřebí, stále ale při zachování eh, základních práv a také eh, právních textů, jako je Dublinská dohoda. A proto musíme vytvářet právní normy jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni tak, abychom zde měli legální způsoby, jak se dostat do Evropské unie aby tedy uprchlíci mohli být přímo přijímáni v transitních eh, táborech. A také eh, jsou tu eh, určití ekonomičtí emigranti. My nesmí být pokrytačtí, protože od 500 tisíc po 5,5 milionu lidí, nových imigrantů jsme přešli v naší zemi a vždy ad hoc byly vytvořeny nějaké právní normy, které umožnily legalizovat jejich eh, pohyb eh, a jejich pobyt eh, v Itálii. Musíme tedy vytvářet jednotný standard vstupu do EU e a pobytu v EU a musíme také zintenzivnit kontroly. Protože my jsme neskrývali, když eh, zde byly některé potíže, které byly kritizované ohledně našeho, na, naší schopnosti, našeho způsobu přijímat imigranty a zjistilo se, že ono jednání ad hoc, eh, ono to zní banálně, ale je to pravda, je třeba to opakovat, tedy chování nebo eh, opatření, která vznikají ad hoc, jsou velice náchylná na eh, umožňování chyb a obcházení. Nezapomínáme například na posttraumatický šok, eh, který může být eh, u všech lidí, kteří například prošli Líbí. Nejen, že to jsou pašeráci lidí, kteří vydělávají na migrantech. Oni to jsou i krutí lidé, kteří Eh, násilně napadají nebo mučí eh, migranty. A je také zapotřebí, aby byli vzděláváni všichni aktéři, eh, kteří v Evropě se zabývají tímto tématem, ať už to jsou zdravotní pracovníci nebo policejní síly, administrativní pracovníci i politici samotní. A nakonec téma, o kterém se ještě nehovořilo na této konferenci, ale které mi připadá velice důležité, i pro naši politickou a legislativní iniciativu, a to je informovat. Víme, jak nezbytné je obecně poskytovat správné věrné informace i proto, že politický trh strachu je živen předsudky Eh, které eh, popírají realitu. Jedná se o slogany, které vystupují proti osvědčeným zkušenostem. Je třeba začít už ve vzdělávacím systému. Je zapotřebí se zaměřit také na média, aby média poskytovala správné, pravdivé informace o realitě. A toto je podle nás naprosto zásadní. Eh, konec konců i v Itálii, nehledě na to, že byla velká pozornost věnována protestním eh, akcím, k nímž eh, na některých místech došlo, tam, kde se mm, objevili uprchlíci nebo žadatelé o azyl. Tato menšina je sice velice malá, ale velice hlučná a je její popřáváno velkého sluchu ve veřejném prostoru je tedy zapotřebí, abychom eh, naš, náš smysl pro eh, humanismus jasně projevovali a abychom o něm uměli správně komunikovat a poskytovali reálné informace. Toto je velice složité období a je naším úkolem jako politiku, já to říkám také jako politik a, reprezentant parlamentu, být schopni pečovat o pár set tisíc kteří, lidí, kteří jsou bez ochrany, protože jinak bychom těžko mohli prokázat našim občanům, že jsme skutečně schopni se postarat o půl miliardy lidí, což jsou naši evropští spoluobčané. Děkuji vám mnohokrát. Pane Miliore, nyní předám slovo panu Franciskovi Markézi de la Rubia, z výboru pro záležitosti vnitra ze španělského parlamentu. Děkuji vám. Dobré odpoledne eh, všem. Děkuji za tuto příležitost promluvit před eh, vaším výborem a budu hovořit španělsky. La Unión Europea y sus eh, Estados miembros se encuentran vinculados al contenido de la Evropská unie a jejich členské státy jsou vázány chartou základních práv. Charta stanoví práva, která vyplývají eh, z eh, různých eh, ústav a mezinárodních smluv, které, které, které se členské státy zavázaly dodržovat. Politika Evropské unie v oblasti přistěhovalectví a další e, politiky e, je odvozována od této charty základních práv. Uvádí e, se zde základní práva jako právo na svobodu, bezpečnost, nedotknutelnost, respekt k soukromí, svoboda, v usídlování, práce, ochrana v případě vyhoštění a také diskriminace. To jsou tedy základní práva, která musí být eh, garantována prostřednictvím, eh, jsou, jsou zaručována eh, v jednotlivých národních ústavách a jsou tedy také zakotveny v té zmíněné chartě základních práv. Nicméně podívejme se na fakta. Ve střední a východní Evropě víme, že šéfové států a vlád se dnes scházejí, aby probila nová opatření k zajištění eh, ucelenějšího přístupu k migraci. Já myslím, že dnešní eh, jednání, které eh, svolal výbor Libe, opravdu přichází v správnou dobu. My tady řešíme naléhavou událost v dobách, kdy se řeší naléhavé události, je třeba a rychle jednat, ale také je třeba dlouhodobě chytře plánovat. Španělská vláda a její ministerstva pracují eh, tvrdě na eh, zavedení programu eh, přijetí pro žadatele o azyl a pracují se specializovanými mezinárodními sítěmi, podporují tak, aby mohli podpořit podpořit eh, tyto eh, žadatele. Nebylo seškrtáno žádné financování, naopak eh, bylo navýšeno díky evropským prostředkům, které byly věnováno, věnovány na tento účel. Španělsko je mimochodem země, která byla v posledních letech zasažena těžce hospodářskou krizí. Ochrana hm, nebo, eh, máme poměrně málo žadatelů o mezinárodní ochranu, nicméně máme mm, stabilní eh, recepční, eh, tedy přijímací centra a jsme připraveni. Máme velice odpovědný a, a pevný přístup. Přihlížíme nebo máme na paměti své schopnosti a zdroje k přijímání uprchlíků. Nicméně jsme připraveni přijímat eh, ty cizince, kteří k nám, kteří k nám přicházejí. Máme eh, střediska provozovaná ministerství, také spolupracujeme s nestátními organizacemi a tím, eh, těmi zařízeními, která provozují oni. Švédská vláda vydala určitá čísla a také v rámci eh, Junckerova plánu je připravena eh, ukázat eh, solidaritu v probíhající humanitární krizi. Dovolíte-li, rád bych se s vámi podělil o naše zkušenosti. Dlouhá desetiletí řešíme již velké migrační toky. Byli jsme svědky přílivu uprchlíků ze severní Afriky, hm, protože my máme dokonce území eh, na severoafrickém kontinentu, tak v roce 2006 nám přišlo 39 tisíc lidí na španělské pobřeží. Eh, rozhodli jsme se řešit otázku legální migrace a snažili jsme se eh, předcházet těm tragediím, ke kterým vede vznik mafií převaděčů obchodníků s lidmi. Vládní úřady eh, zasáhly velmi efektivně a od roku 2006 až do posud jsme eh, byli svědky eh, poměrně značného omezení přílivu migrantů na španělskou půdu. Podařilo se nám tedy omezit rizika a zachránit životy. Přijali jsme tedy eh, chytrý přístup založený na spolupráci například s Frontexem a s dalšími agenturami, které pracují v této oblasti. Rád bych se zmínil eh, úzkou spolupráci s eh, sousedními zeměmi, jako je Senegal, Mauritánie nebo Maroko. A díky takovéto spolupráci počet přistěhovalců na Kanarské ostrovy například se snížil o 99 Migrace bez pochyby bude hlavní výzvou naší éry. Evropa se nemůže proměnit na pevnost. Evropa musí i nadále být založena na principu solidarity. Neměli bychom odmítat ty, kteří hledají ochranu a s tím, že jsou to pachatelé trestné činnosti. Musíme se eh, snažit spolupracovat se všemi zúčastněnými, se všemi sociálními partnery, tak, aby naše snahy byly úspěšné. Ve Španělsku jsme byli svědky toho, že zlepšení životních podmínek v zemích původu je opravdu základem řešení. Musíme řešit ty základní eh, příčiny, tak abychom byli svědky. Musí, musíme eh, zajistit skutečné zlepšení životní úrovně musíme eh, z migrace udělat pouhou variantu a nikoli nezbytnost pro přežití. Solidarita to je eh, základní opora civilizovaných zemí. Nicméně zároveň musíme sledovat eh, vnější hranice Evropské unie. To je důležité pro všechny členské státy a agentury. Evropská unie musí poskytovat eh, politické, eh, finanční i provozní, eh, provozní podporu zemím, které to potřebují. Musíme také spolupracovat se třetími zeměmi, zeměmi transitními i zeměmi původu. Pro země původu tam potřebujeme efektivní mechanizmy spolupráce v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu je podstatné, abychom abychom vytvořili eh, společný eh, monitorovací mechanismus pro řízení migračních toků. Je také důležité postarat se o to, aby eh, existovaly způsoby, jak se postavit pašeráckým gengům. Nelegální přistěhovalectví eh, je ideální prostor pro vznik z obchodu s lidmi a pro vznik tragédií. My se musíme s touto pohormou vypořádat. Je ve Španělsku víme, o čem hovoříme, máme tam máme zkušenosti z první ruky. Také jsme udělali chyby a poučili jsme se z nich. Jednou z chyb bylo nabízet podněty legálním přistěhovalcům nelegálním přestěhovalcům. Díky tomu eh, se z toho stal hlavní eh, způsob, jak eh, k nám přestěhovalci začali přicházet. A další věc je, že Dublin je mrtev, musíme ho revidovat. Potřebujeme, aby Frontex dostal více zdrojů. Musíme efektivněji implementovat ta imigrační střediska. O těch se tady hodně dnes hovoří. Také musíme ehm, rychle vracet ty, kteří nesplňují požadavky na přidělení uprchlického statusu. Výzvy jsou stejně velké eh, jako rizika. Děkuji vám, pane Delarubie. Nepochybně máte hodně zkušeností s oblastí migrace a hovořil jste o velice důležité věci. A doufám, že to bude součástí další etapy, e, že se budeme dále zabývat integrací migrantů. Další má slovo paní Kari Henriksen ze stálého výboru pro spravedlnost norského parlamentu. Norsko není e, členem EU, ale je součástí eh, Schengenu. A proto je její příspěvek velice zajímavý pro eh, parlamenty v Evropské unii. Děkuji vám, paní Hendricks. Děkuji, paní předsedající. Děkuji také za pozvání. Je užitečné vyslechnout o eh, informace o probíhající diskusi v dalších národních parlamentech na toto závažné téma s tak tragickými dopady. Tato krize je počátkem nové éry pro všechny evropské země. Není možné se vrátit k situaci, která byla v minulosti. Jedná se jak o akutní krizi, tak o dlouhodobý vývoj. Norsko proto podporuje eh, holistické přístupy krátkodobé i dlouhodobé. Patří sem úsilí o podporu dialogu demokratického a mírového eh, vývoje ve všech zemí, odkud migranti přicházejí. Současná eh, migrační krize je vážné téma. Nedávno v Norsku proběhly volby a tato krize byla tématem i v těchto volbách. Norská populace chce také přispět. Já se ve svém příspěvku budu snažit vysvětlit, proč je diskuse o migraci pro Norsko důležitá. Budu vás informovat o aktuální situaci v Norsku a co dohodl norský parlament před létem. Konečně se zmíním také o dalších norských příspěvcích k této současné krizi. Na počátku chci připomenout, že i když Norsko není členský stát, účastní se eh, v maximu eh, spolupráce eh, v oblasti justice a vnitra. Patří tam eh, Schengenská dohoda, Dublinská spolupráce a EASO. Proto většina aspektů evropské migrační politiky je pro nás také, jsou pro nás také relevantní. Eh, Norsko se účastnilo podzimního zasedání USCI e, minulý týden, kde členské státy také debatovaly o migrační krizi. Tehdy eh, vyšlo vyjádření na toto téma. Za poslední měsíci došlo k nárůstu počtu žádostí o azyl v Norsku. Čísla od Norského ředitelství pro imigraci ukazují, že v roce 2014 do Norska přišlo asi 11,5 tisíce žadatelů o azyl. Eh, očekává se, že minimálně 16 až 20 tisíc žádostí eh, u nás bude podáno v roce 2015. Minulý týden eh, přijelo 1240 žadatelů o azyl. Většina z nich ze Sýrie, ale také mnozí z Eritreje a Afganistánu. Většina z nich se dostane do Norska z jiných šengenských zemí, ale nedávno někteří srští uprchlíci se k nám dostali z ruské hranice. Existuje široký politický koncensus, že současná situace si vyžaduje společné řešení v Evropě. Proto pečlivě sledujeme vývoj v Evropské unii, včetně diskuse o relokační mechanismu, o němž bylo včera rozhodnuto. Jsme ochotni převzít náš díl odpovědnosti a zabýváme se také politickou diskusí. Náš premiér, naše premiérka nedávno hovořila s Angelou Merklovou a náš ministr spravedlnosti se také účastnil včera zasedání ministrů. Tam uvedl, eh, že norská vláda se chystá účastnit eh, na relokační mechanismu a to na dobrovolném základě. Norský parlament vedl debatu o této situaci ještě před letní přestávkou eh, vedoucí Labour Party se snažil získat široký koncenzus. Všechny strany se shodly politicky na tom, že norské, Norsko přispěje ke zmírnění humanitární krize v Sýrii, tak, aby bylo možné také pomoci se zemím na hranicích ze Sýrií. Došlo k širokému koncenzu, že Norsko se bude snažit zmírnit současnou humanitární situaci. Ta dohoda znamená, že Norsko zvýší humanitární podporu pro Sýrii a sousedící země o asi 27 milionů euro v roce 2015, takže celková podpora dosáhne až 135 milionů euro letos. Dalších 27 milionů euro k tomu přijde v roce 2016. Norsko informovalo vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, že jsme ochotni eh, přijmout celkem 8 tisíc uprchlíků ze Sýrie eh, v období let 2015 až 17. Kvota syrských uprchlíků bude zvýšena o 500 z 1500 na 2000. Norské obce a nevládní organizace byly vyzvány, aby pomáhali s příjezdovou usazovací, a, uh, usazovací pomocí a také s integrací uprchlíků, kteří teď přijíždějí. E, obce a také humanitární a náboženské organizace společně s nevládními organizacemi a rodinami e, ochotně snaží uprchlíkům pomáhat. Společné úsilí je důležité pro úspěšnou integraci. Obce které dostanou více než by uprchlíků, než by jim náleželo podle počtu obyvatel, také dostanou navíc peníze. Peníze navíc také, eh, také nabídneme těm, kteří nabídnou eh, bydlení. Eh, Norsko také na, přispívá dvěma plavidly evropským operacím ve středozemním moři. Od 3. září tyto dvě plavidla zachránili více než 7 tisíc e, osob. E, naše vláda prohlásila, že e, fungování těchto plavidel se prodlouží. A no, Norská a Evropská asociace majitelů plavidel si je vědomá, že komerční lodě také značně přispívají k zachraňování uprchlíků ve středozemním moři. Norské komerční, plavy, eh, norské komerční lodě k tomu značně přispívají. Norská vláda eh, nabízí podporu stávajícímu asilovému programu v Řecku přes EHP a norské granty. Eh, naše vláda také navrhla realokovat další finanční prostředky v rámci těchto grantů, aby bylo možné vyřešit současnou krizi další financování k řešení současné situace v Srbsku a Makedonii také je přislíbeno. Navíc norská vláda rovněž eh, nabídla OSN, že se stane hostitelskou zemí pro mezinárodní eh, donátorskou konferenci pro syrské uprchlíky. Eh, já chci znovu poděkovat Evropskému parlamentu pro za zorganizování této schůzky. Děkuji vám za pozornost. Merci, madame. Děkuji vám, paní Henriksen. A nyní jako poslední promluví pan Malia z Evropského hospodářského sociálního výboru, který je zpravodajem pro Evropskou agendu o migraci. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji za pozvání a za příležitost vyjádřit názory Evropského hospodářského sociálního výboru. Také bych rád poděkoval výboru Libe za tuto příležitost a za to, že zahel tento dialog a diskuzi. Myslím, že je velice důležité, abychom nadále diskutovali a vedli dialog, protože je jasné, že tu jsou um, různé názory na toto téma v rámci EU. EU byla hodně kritizována za to, že příliš mnoho eh, diskutuje, ale také je velice důležité, abychom vysvětlili naše stanoviska a potom byli schopni jednat. Ohledně migrační krize je třeba říci, že je pravděpodobně větší a nebezpečnější než finanční krize v posledních letech. Mnozí eh, řekli, že tato eh, krize může eh, roztrhnout EU, ale také se můžeme ptát, co bychom dělali, kdyby tu EU nebyla, kdyby tu byly jen jednotlivé státy. Jak by sami dokázali čelit takovéto situaci? Evropský hospodářský sociální výbor minulý týden přijal usnesení, které bylo jednohlasně podpořeno všemi členy. To si myslím, že velice důležité sdělení, a sdělení, které přichází z Evropského parlamentu, je to, že v Evropské unii je možné dosáhnout jednoty. My jsme žádali v tomto usnesení solidaritu, aby ti migranti, kteří si zaslouží azyl a zaslouží si ochranu, ji měli a také jsme žádali solidaritu členských států, zejména v těch případech, že členské státy čelí eh, největšímu tlaku v této současné krizi a proto je zapotřebí najít nějaké řešení. Samozřejmě, že u nás ve výboru také byly různé názory, různá stanoviska, eh, různí členové z různých členských států měli různé názory, ale pochopili, že je zapotřebí držet pohromadě a ukázat, na čem vlastně Evropa stojí Samozřejmě, že velice rychle přišly negativní reakce, viděli jsme, že znovu narůstaly hranice, docházelo i k některému ostudnému eh, chování vůči migrantům, ale byly také pozitivní reakce. Samozřejmě, že včerejší dohoda, která rozhodla tedy o 160 tisících eh, migrantů, kteří budou tedy relokováni nebo redistribuováni do členských států. A neměli bychom podceňovat eh, složitost realizace tohoto eh, rozhodnutí. Ale když se podíváme, je, že Jordánsko, Turecko a Libanon jsou schopni se vypořádat s miliony, tak bychom se měli tázat, zda děláme dost. A co se týče našeho názoru jako Evropského hospodářského sociálního výboru, my jsme samozřejmě vyhotovili celou řadu stanovisek ohledně azylu a migrantů. Já jsem také před roky zpravodajem o e, migraci ve Středomoří a je nešťastné, že nám trvalo tolik let, než jsme uznali a přijali eh, realitu a byli si ji schopni podívat do tváře. To je problém EU, se kterým se musí vypořádat celá EU. A teď se snažíme teprve zjistit, jak zvládat situaci správným způsobem. Při přípravě stanoviska, které budeme předkládat v prosinci, Jednou z výzev je sestavit takovou, takové stanovisko, které je založeno na realitě. A proto pojedeme na Sicílii, navštívíme celou řadu uprchlických center, budeme hovořit s uprchlíky a budeme se také setkávat s lidmi, kteří, budou, eh, kteří post, mm, poskytují tu první eh, reakci, první ehm, asistenci, ať už jsou z EASO, z Frontexu, z nevládních organizací, či z jiných eh, organizací. Tyto místní eh, nevládní organizace, neboli tedy občanská společnost, kterou reprezentují, reprezentují také schopnost nebo naději členských států toto všechno zvládat. Samozřejmě, že jejich možnosti jsou omezené. Musíme také hovořit o nástrojích Evropské unie, jako je politika sousedství a naše eh, dohody o obchodu, protože tam bychom také měli zašlenit možnost relokace. Eh, musíme nicméně spolupracovat v rámci občanské společnosti, jak můžeme být efektivnější přímo v terénu a poskytovat tu první asistenci. Také se chceme zabývat tím, jak eh, Evropa může pomáhat občanské společnosti, aby byla schopna reagovat patřičným způsobem. Občanská společnost projevuje solidaritu, ale je tu obecný nedostatek zdrojů a Evropská unie by se měla snažit pomáhat přímo na místě těm, kdo poskytují tuto asistenci. Na, mm, také se zaměřujeme na integraci. Hlavní prioritou v současné době je, jak zvládat okamžitou situaci, jak zvládat krizi, ale důležité je, abychom také uvažovali o tom, co se stane a jak postupovat dál Největším nebezpečím, k němuž může dojít, je, že přijmeme, přijmou k nám a pak je opustíme. Tímto bychom eh, tyto imigranty postavili do zranitelné pozice. Oni pochází z velice nebezpečných situací, kde byli využíváni a Neměli bychom je ponechat eh, samotné na pospas lidem, kteří by je mohli znovu využívat. Musíme dojít k tomu, že řešení bude pozitivní jak pro ty, kdo usilují o azyl a o imigraci, tak pro místa, která, nebo pro ta společenství, eh, která budou schopna je integrovat a e, tito migranti budou přispívat do místního společenství. Dosavadní zkušenosti nám bohužel ukazují, že nebylo vykonáno dost, vytvářejí se geta a to si nepřejeme. To je situace, ve které se snažíme udělat a musíme snažit udělat to, co nejlépe můžeme, aby migranti se stali pozitivním přispěním našim zemím a samozřejmě, aby to tedy pomáhalo oběma stranám. Jak jsem řekl, naše stanovisko bude předloženo v prosinci. Pro nás je velice důležité, protože také konáme 15. října veřejné slyšení, kde budeme diskutovat konkrétně o integraci na pracovní trh a také tedy budeme o tomto stanovisku, o tomto stanovisku budeme hlasovat v prosinci a e, poskytneme jej dále. Velice rádi budeme dále spolupracovat s Evropským parlamentem. Děkuji vám, vážení kolegové. Máme mm, téměř dvě hodiny na diskuzi a komentáře. Teď předám slovo národním poslancům a také členům výboru Libé. Začneme panem Kešem z Velké Británie. Hello, Can you hear me, all right? Dobré odpoledne, já doufám, že se slyšíme, je to tak? Děkuji. Já se obávám, že uh, řada z toho, co jsem zde přeslechl, je um, eh, dána touhu uh, přijít s řešením, ale bohužel do značné míry mm, mm, to, co jsme se slyšeli, je poněkud nerealistické. Obávám se, že to, co se děje, zejména v, to včerejší eh, rozhodnutí eh, kvalifikovanou většinou eh, vnutit rozhodnutí několika zemím, které to prostě nechtějí. Vytvoření dopadu, který nebude nepodobný tlakové komoře a mm, právě tam, který, a povede to k tomu, že eh, budou rozhodovat voliči v těchto zemích. Já se mhm. velice obávám a eh, směru, kterým se to ubírá. A tam kladu si otázku, je nějaký limit vůbec na a počet těch, kteří přicházejí z tlačovatelských režimů, ať už ze Středního východu nebo z Afriky? A jde o jenom o ty, kdo uh, mají peníze, kteří uh, na to, aby přišli, budou mít oni jenom eh, nárok na to, aby přišli. A nejsou to do značné míry jenom eh, ekonomičtí, eh, ekonomičtí migranti. I když samozřejmě musíme mít soucit se skutečnými uprchlíky. Ale otázkou je, jestli to jsou opravdu oni. A to se dostávám k další otázce. Jak se definuje uprchlík podle uh, umluvy z roku 50, uh, 51? Uh, otázka uh, základní, uh, charty základních práv a práva lidských práv. My budeme muset mnohem jasnější definici toho, co je vlastně uprchlík. A jedna poslední otázka, na kterou musím poukázat. Otázka džihadistů. O té se tady zatím vůbec nemluvilo. Bylo by mimořádné, kdybychom zjistili, že eh, by mohlo přijít přes milion lidí Myslím si, že Evropská unie je eh, opravdu v kritické fázi. Myslím, že eh, se stále více rozpadá a voliči v poslední eh, době stále častěji dávají najevo, že je tady faktor minus 60, pokud je o důvěru. Takže poslední věc, kterou bych k tomu řekl bude to skutečná integrace. Neskončíme nakonec s tím, že budou přicházet s různí lidé s různými zvyky a tradicemi, kteří nechtějí zapadnout a, a uh, uvést se do souladu s evropskými hodnotami solidarity, o kterých tady dnes hovoříme. A nevytváříme potenciálně problém, uh, který voliči uh, odmítnou, který eh, spíše povede k evropské dezintegraci, než aby eh, vedl k integraci. Děkuji, pane Keši. Teď pan Button z Evropského parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, dvojdílnou jednoduchou otázku pro komisi, ale trochu to uvedu. Ježí k tomu, co říkal Kifes, předseda výboru pro domácí záležitosti z Británie hovořil o migrantech a říkal, že EU potřebuje plán pro voliče, který může prodat voličům. To je dobře, že se tady hovoří o migrantech, protože včera jsme hovořili o azylantech nebo žadatelech o azyl a o uprchlících. To úmluva z roku 51 stanoví přesná kritéria toho, kdo to je uprchlík a valná většina těch lidí, kteří jsou teď na hranicích Evropy, tato kritéria nesplňují. Nejsou to uh, uprchlíci, ale jsou to migranti, nelegální migranti. Eh, Evropská unie určitě potřebuje eh, mm, plán, který musí prodat voličům. Politici si myslí, že když můžu vysvětlit nepopulární politiku taky můžou prodat voličům. Já vám můžu říct, že se nedá prodat lidem něco, eh, co nechtějí. Pokud se vám to podaří, tak se pravděpodobně podvodníci a ne prodejci. Eh, lidé nechtějí více nekonečných eh, migračních vln. Viděli jsme migra- tedy demonstrace proti uprchlíkům a neuvidíte to na politicky korektní BBC, ale musíte si eh, například najít ruskou propagandu. Tam vám ukážou eh, demonstrace, které probíhají po celé Evropě. Eh, včera tady bylo Maďarsko plísněno a kritizováno za to, že se zeptalo vlastních občanů, co vlastně chtějí a chraň Bůh, že by Evropská unie něco takového udělala, protože ta to ví daleko lépe, než co chtějí občané. A, a někteří, e, e, jeden z lidí, e, se kterým se tam hovořil, byl Viktor Orbán, takže jsem byl rád, že tady maďarští poslanci vystoupili za svoji zemi. Podívejte se na postoje těch migrantů. Tam nejde o migraci, to je prostě dohromady invaze. Podívejte se na ty eh, eh, postoje těch mladých zdravých mužů v eh, Maďarsku nebo v Kale. Oni nežádají, aby byli laskavě vpuštěni, protože mm, mm, jsou pronásledováni, oni se dožadují vstupu, jsou agresivní, arrogantní. Čím víc takových lidí vpustíme, tím víc jich přijde. Pan Malie říká, kde bychom v tom problému byli, kdyby Evropská unie neexistovala. No a pravděpodobně tento problém by neexistoval, protože paní Merkelové, jak víme, teď eh, pozvala co nejvíce lidí do Německa a teď už eh, to jde proti ní. A mm, lidé vědí, že když se eh, dostanou do jedné země a teď se můžou dostat do celé Evropy potom a celou cestou až do Kale. A většina těch lidí pochází z muslimských zemí, o čem už se tady hovořilo. Ono by dávalo mnohem větší smysl, kdyby oni měli eh, možnost hledat azyl v muslimských zemích a jít druhým eh, směrem. Takže já se zeptám, jestli komise eh, uzná, že valná většina lidí, kteří se snaží dostat do Evropy, nejsou uprchlíci a žadatelé o azyl, ale jsou to přistěhovalci, nelegální přistěhovalci a proto její politika by měla to, na toto náležitě reagovat. A za druhé, uzná komise, že by měla použít veškeré diplomatické tlaky a veškeré praktické prostředky, eh, a to v rámci koordinované akce evropských národních vlád, tak, aby vytvořila tlak na ty velmi bohaté muslimské státy eh, kolem Perského zálivu, které by mohly přijmout tyto lidi. Tam by ti lidé zapadli lépe, byli by tam mnohem šťastnější. Bylo by to lepší pro ně i pro nás a oni by si to samozřejmě mohli dovolit, protože jsou velmi bohatí. Děkuji. Já se omlouvám, tato otázka byla spíše na ráno, protože teď tu nemáme zástupce komise. Jako další eh, zástupce z Lotyšska. Já budu hovořit lotyšsky. Reiz eh, atkal runājam v současné době, vážení kolegové, zase hovoříme o dopadech a co uděláme s integrací, jaká opatření učiníme a tak dále a tak dále, ale na té místní a vnitrostátní úrovni je potřeba stále ještě hovořit o příčině této krize a jednou z příčin, na které se všichni shodneme, je organizovaný zločin. Nám se podařilo snížit množství organizovaného zločinu v rámci středozemí ale organizovaná kriminalita nerespektuje hranice. Je v Evropě velmi aktivní. My jsme to viděli na maďarsko-rakouské hranici v tom nákladáku plném uprchlíků, kteří zahynuli bez přístupu vzduchu. To znamená, že na tom organizovaném zločinu se podílejí i evropští občané. Proto se domnívám, že Evropa a domnívám se, že členské státy by se měly zaměřit na revizi svých trestních zákonníků a zpřísnit tresty pro pachatele, eh, pro pachatele pašování lidí a obchodu s lidmi. Na vnitrostátní úrovni je obtížné bojovat s organizovaným zločinem, protože tito pachatelé fungují mezinárodně, proto by se na tomto boji měl podílet i Europol, aby mohl postihnout organizátory těchto trestných činů. Ale na vnitrostátní úrovni musíme najít a identifikovat eh, jednotlivce a to jsou většinou evropští občané. To samozřejmě znamená, že to nám pomůže bojovat proti příčinám této krize. Když hovoříme o Europolu a když slyším, že někdo říká, že Europol nemá dost prostředků pro boj proti organizovanému zločinu, tak to znamená, že bychom mohli využít konfiskované zisky z eh, trestné činnosti pro boj proti trestné činnosti. Proto by také členské státy měly změnit své trestné zákony a zvýšit sankce pro pachatele obchodu s lidmi zde v Evropské unii. Děkuji. Děkuji, paní Wimberg. Děkuji. Já bych eh, ráda pohovořila o situaci u nás ve Švédsku. Teď je u nás asi 7 tisíc migrantů, kteří přicházejí každý týden. 7 tisíc za týden. Možná si kladete otázku, jak to skončí a my jsme dospěli do situace, kdy vidíme, kolik zemí už eh, odepsalo Dublin, včetně Švédska a Švédsku, ve Švédsku to trvá tak dlouho, než dostanete vlastně potvrzení o azylu, že eh, uprchlíky vybízíme, aby eh, jeli zdarma vlakem na sever Švédska, dostanou jídlo a peníze a jedou do Finska. Tak to vypadá situace. Integrace selhala a selhává už řadu let. Umím si představit, že v tom se situace nezlepší. Rovněž jsme svědky nedostatku hodnocení příčin. My jsme eh, tuhle slyšeli eh, zástupce OSN, eh, který si stěžoval, že není dost zdrojů pro pomoc eh, lidem v uprchlických táborech. Ano, lidé jsou zoufalí a proto riskují své životy eh, cestou eh, přes středozemní moře a snaží se dostat sem. Proto se musíme snažit pomoci maximu lidí tam, kde jsou, spíš než bychom pomáhali těm, kteří se snaží dostat přes středozemní moře do severní Evropy chtějí do severní Evropy, protože vědí, že tam dostanou eh, stále povolení k pobytu. Když jste v Sýrii, tak dostanete velmi štědré dávky a ti, kteří potřebují pomoc eh, nejvíce, ti se ale tak daleko vůbec nedostanou. Slyšeli jsme od Světového programu potravinové pomoci, že žádal o nouzovou podporu, ale nedostává se jim jí chtěli by rozdávat potravinové lístky, ale nedochází k tomu, takže je překvapivé, že lidé reagují tímto směrem. Myslím, že se musíme zaměřit na příčiny této krize. Víme, kolik milionů lidí čeká v Turecku, než se jim podaří se dostat přes moře do Evropy. A zde s tím nemůžeme nic udělat. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Paní Wendberg. Paní Mita Demey. Děkuji za tuto příležitost, že zde můžeme dnes být. Jak už bylo řečeno, my jsme nečekali, že se budou konat tato paralelní setkání mezi námi a to nouzové setkání na úrovni summitu. Obě dvě setkání řeší důležitou otázku migrační krize. My se na tu otázku díváme z národního hlediska a proto se s vámi o toto hledisko chci nyní podělit. My jsme svědku přílivu přistěhovalců od roku 2002 ze severní Afriky. A když mluvím o přílivu imigrantů, tak to znamená, že jsou to lidé, kteří odjíždějí ze severní Afriky, konkrétně Libie. Ve skutečnosti většina těchto lidí je ale ze subsaharské oblasti, eh, Somálska, Eritreje a dalších. A už celou řadu let, i když méně nyní, jich přijíždělo k nám domů eh, nějakých 2000 eh, za rok. Musíme se podívat na velikost naší země a její geografickou pozici. U nás žije 420 tisíc lidí a máme 316 km čtverečních. Hustota obyvatel je 1300 lidí na kilometr čtvereční. Proto Malta neustále poukazuje na to, že je potřeba se tomuto problému šířeji věnovat. Je potřeba se mu věnovat v kontextu evropské solidarity, protože bohužel země jako je naše a podobně jako Itálie a Řecko již o tom problému hovoří celá léta, ale protože ostatní země neprocházejí stejným problémem, neřeší stejný problém přílivu uh, imigrace, tak se jim zdá, že to není jejich problém. Bohužel, určité tragické události v uplynulých měsících, ku příkladu to, že více než 2600 lidí přišlo o život na své cestě za svobodou v Evropě, mimo to, že jsme viděli že jsme viděli srdcerivné obrázky i e, utonulého chlapečka na našich březích. E, to zvyšuje potřebu skutečné solidarity a to je to, co teď Evropa zažívá. Měli bychom si více uvědomit, jaké mechanismy jsou zapotřebí. Musíme lépe definovat jak rozlišujeme mezi člověkem, který eh, prchá před eh, pronásledováním a válkou a mezi ekonomickými migranty. Malta má nejvyšší počet zpracovávání eh, žádostí o azyl 20,2. Evropský průměr je mnohem menší. Co se tedy stane teď dál? Podaří se nám dosáhnout úspěšnějšího výsledku na dnešní radě, kdy tedy relokace, tak jak byla rozhodnuta, je pouhým jedním krokem při řešení tohoto problému. My bychom se měli dohodnout na mechanismu, který vyřeší tuto krizi, se začne realizovat hned následující den eh, po samitu. Toto je test důvěryhodnosti všech evropských hodnot, které vzýváme a na kterých Evropská unie leží. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Předám slovo paní Aně Gomez z výboru Libe Evropského parlamentu. Já chci říci, že já patřím k těm v tomto parlamentu, Eh, kteří žádají, aby komise potrestala Maďarsko, protože se domnívám, že chování Maďarska naprosto neodpovídá zásadám a hodnotám, eh, kvůli kterým Evropská unie eh, vznikla. Já si vzpomínám, že na konci druhé světové války umlova o právech uprchlíků vznikla pro Evropany, kdy Evropané byli uprchlíky. Souhlasím eh, s vystoupením z Norska, eh, kde se upozorňovalo, že toto je nová éra pro Evropskou unii, ale jak řekl kolega zprávě z Malty, toto se děje teď. Uprchlíci přes, stejně jako migranti k nám přicházejí já si myslím, že se nemůžeme vrátit zpět do roku 2002. My jsme kontinentem migrantů a uprchlíků a celý svět vznikl pohyby a přívaly eh, migrantů a uprchlíků. To je třeba akceptovat. Situace uprchlíků, kteří k nám přicházejí eh, z konfliktů, za něž my značně zodpovídáme, jak protože jsme konali, tak protože jsme nekonali, to tu celou situaci pro nás všechny ještě stěžuje. Je obtížné tomu rozumět zvláště, když eh, žijeme v Evropě, která sama se skládá z migrantů. Vím, o čem hovořím, já jsem z Portugalska. Za pouhé poslední čtyři roky Evropa vytvořila v Portugalsku směšnou politikou, škrtou, eh, šk, š, politikou škrtů 450 tisíc eh, migrantů které teď eh, velmi potřebujeme, protože to byli kvalifikovaní lidé, většina z nich. Podobně jako mnozí syřané, kteří teď přijíždějí, to jsou kvalifikovaní lidé a prchají, protože nemohou žít ve své zemi. Oni neopustili své domovy, protože by chtěli, ale protože byli přinuceni brutalitou a zvěrstvy páchanými v Sýrii a i v Iráku. Vím, o čem hovořím. Před pouhými deseti dny jsem byla v Iráku na hranici, na přední linii a mohu vám říci, že naše vlády nás zcela zklamaly nebyly schopny postavit se bojově proti ISISu, což je jeden z důvodů, proč lidé o tamtud prchají. Naše vlády nedokázaly jednotně se postavit k řešení konfliktu. Hovořilo se zde o Libii s lítostí jsem vyslechla kolegu z Británie, kteří, který mluvil jako první. Není to pravda, já jsem byla spravodajkou za Libii, do Libie jezdím pravidelně za posledních pět let a není pravda, že po pádu Kadáfí, Kadáfího eh, se tam eh, vystřídalo pět eh, vlád. Ne, byla tam jenom jedna vláda, ale my jsme to všechno zmařili, protože jsme nepodpořili lidi, kteří svrhli Kadáfího. Ne, tím to nebylo. My jsme nedělali všechno to, co bylo potřeba udělat následně. Posílit eh, bez, eh, sektor bezpečnosti. Měli jsme pocit, že bude stačit pomoci ochránit hranice, ale to eh, nestačilo. Nebyla tam žádná skutečná struktura nějakého bezpečnostního volení, vedení. A my jsme to takto udělali, protože členské státy místo toho, abychom, aby spolupracovali po Evropsku, tak se hádali. Některé z nich dokonce bojkotovali SBOP a další politiky, některé členské státy se mezi tím handrkovaly o to, kdo dostane kontrakty v Libii. Takže v Libii jsme situaci zcela zcela eh, vlastně eh, pokazili a teď vidíme eh, ISIL. Zamyslete se nad chováním partnerů. Turecko vítá a přijímá mnoho uprchlíků, ale mnoho z nich pouští dál. A je zcela ambivalentní ve svém boji vůči ISISu a i Libie je součástí eh, složité války. Závěrem chci říci těm kolegům, kteří hovořili o nebezpečí džihadistů. Džihadisté jsou zde Ti, kteří eh, zautočili v posledních útocích, eh, už jsou zde, to jsou naši eh, evropští džihadisté. Nedávno bylo řečeno, že džihadisté nemusí projít tou těžkou cestou po moři nebo po zemi. Oni mají falešné pasy a dostanou se sem mnohem pohodlněji. My jsme vůbec nedokázali efektivně bojovat proti džihadistům. My máme povinnost poskytnout ochranu těm, kteří jsou v nouzi a musíme zcela změnit naše politiky, protože tím, že neposkytneme ochranu těm, kteří jsou v nouzi, se nám nedostaví, nepodaří dost ochránit ani naše vlastní eh, vlastní eh, občany. A víme, že mimo uprchlíků i my potřebujeme migranty. Slovo má pan Legení z Maďarska. Doufám, že se vám dobře vyslovila jméno. Eh, Děkuji vám, paní předsedající. Nezbírá mnoho času, rád bych se zmínil o třech věcech. Část socialistů v Maďarsku má za to, a to už bylo vyštěno dnes dopoledne, že systém Dublin 3 selhal, není schopen zvládat současnou situaci. A Eh, ten byl eh, dobrý pro mnohem menší eh, počet uprchlíků. Nyní musíme čelit stovkám, tisícům uprchlíků a je zapotřebí mít nový systém. Za druhé, máme za to, že tento objem osob odešel ze svých zemí, ať už jsou teď v Jordánsku, v Libanonu nebo v Turecku, Jsou to migranti například z Afghánistánu a z jiných zemí. A za posledních pět let se jejich situace zhoršovala. Takže kdybychom mohli zajistit, že budou eh, přebývat v lepších eh, podmínkách, mohl by se otevřít další centra pro uprchlíky eh, v uvedených zemích a mohl by se přibrzdit nebo zastavit tok uprchlíku dál. Musíme přemýšlet také o geopolitice, nebudeme teď hovořit o surovinách nebo o minerálech, ale musíme prostě vyřešit problémy, protože to problém s islámským státem. Eh, kvůli tomu odchází lidé ze svých rodných zemí. Potřebujeme společný pro, program, abychom mohli eh, se postavit takto islámskému státu a mm, stabilizovat situaci v Sýrii. Děkuji, pane Levini. Paní Atkinson z výboru Libe. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a eh, eh, Lukášovi a Kivazovi eh, za to, že dnes přijeli od nás z naší země. Dámy a pánové, přicházíte do právě do Medvědí nory. Tady se nic dít nebude v nejbližší době. A, a kolegové z maďarské vlády. V Británii valna většina lidí podporuje to, co říkáte. Abych použil uh, tu frázi o solidaritě. Vy ukazujete solidaritu, vy uh, udržujete hodnoty uh, podepsaných smluv uh, tím, že stavíte ploty. A zeptám se uh, Francoise de Kosty. Já jsem byl jedinou britskou političkou, která se setkala se starostou Kale v minulém roce a, a chodili jsme se na spoustu otázek. A já zopakuju ty otázky, které jsem e, zde dnes už řekla, a protože na ně nebylo odpovězeno. Podle e, Dublinské omluvy můžeme e, zadržovat a deportovat lidi, kteří jsou pachatelé trestné činnosti. Nejsou to migranti, ale přelezají ty ploty, které postavila moje vláda a ovlivňují kenskou ekonomiku tím, že se prodírají tunelem to zastupuji já. A, a proč je neza, e, týkáte, proč je nezadržujete a proč je nedeportujete? A teď paní Karina Olson. Děkuji e, za pozvání poslanců národních parlamentů na toto důležité zasedání. Já jsem sociální demokratka ze Švédska a je eh, mi potěšením být v eh, místnosti pojmenované po Ani eh, Lind. To je člověk, který vždycky se stavil za lidská práva a to mělo být východiskem pro naši dnešní debatu, i když to možná není úplně zřejmé. Ta situace je akutní a musíme společně zachraňovat životy. Připravit se na to. Zároveň musíme eh, se eh, snažit o zahraniční eh, politiku. Musíme zvyšovat podporu UNHCR, například ve Švédsku u nás. Lidská práva a souvisí s právem na azyl, jak už zmínila řada lidí. Spousta dětí utíká například před válkou a ve Švédsku my předpovídáme přes 80 tisíc eh, žadatelů o azyl eh, v letošním roce. Z toho 20 tisíc bude, eh, budou děti bez doprovodu. A máme dlouhou tradici vítání těchto dětí. Už jsme jich převzali hodně z Finska před dlouhými lety. Máme tady dlouhodobou tradici pomoci válečným uprchlíkům, a zejména dětem. A tohle je odpovědnost, o kterou se dělíme. Je to věc, eh, kterou by Evropa eh, chtěla tak abychom mohli vytvořit eh, formu Evropy, na kterou můžeme být hrdí. Samozřejmě je tady řada věcí, o které, o které půjde. Máme tady hodně lidí, kteří utíkají před válkou. Je třeba se zamýšlet nad legálními způsoby imigrace a jak říkají ostatní, revizí Dublinské umluvy. Zamýšlíme se nad solidaritou nad jednotlivými zeměmi. Ono jde vlastně o tu debatu, kterou vedeme s jednotlivým, v jednotlivých zemích. Nejde jenom o solidaritu mezi zeměmi, ale také o solidaritu mezi místními úřady a regiony. A spousta lidí tady rozpozná tu debatu. Eh, Začneme s migrací a skončíme s integrací. A pokud jde o děti, tak tam jde o přístup k eh, zdraví, k péči, k eh, právu navštěvovat školy. A to všechno samozřejmě souvisí s právy dětí. Bylo by dobré, kdybychom se mohli podívat na nějaké dobré příklady toho, jak to někde eh, funguje. Pokud jde o právo na azyl, tak ve Švédsku my si myslíme, ano, ono to trvá dlouho a bylo by dobré, kdybychom ty postupy urychlili, ale v zásadě jde o to, abychom eh, přeskoumali každý případ individuálně, řádně a podrobně. A, a je zřejmé, že eh, všichni máme eh, určitou společnou odpovědnost a najdeme eh, špatné a dobré příklady. Bude jich milion. Milion mezi 500 miliony obyvateli EU. E to je opravdu zanedbatelný počet. Pokud se podíváte na Turecko, tam je víc lidí než v celé EU. Takže musíme si zachovat určitý eh, smysl pro eh, proporce, když o tom hovoříme. Děkuji slovo pan Teseli z Maďarska. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Az idő rövidsége miatt rövid látszólag. Děkuji vám, paní předsedající. Mám málo času k dispozici a proto bych chtěl jen eh, zdůraznit několik eh, aspektů a doufám, že to zásadní, co chci říci, bude jasné. Možná neznáte nedávnou minulost Maďarska za 20. století. V polovině 20. století Maďarsko přijímalo uprchlíky z Řecka, kteří prchali před občanskou válkou. Eh, vesnice Bilojanis přijala 400 eh, rodin v Maďarsku. To je součástí mého volebního okrsku. A řecké komunitě eh, bylo tedy umožněno, aby také měla svůj hlas v, v parlamentu v Maďarsku. A za války v ex-Jugoslávii přijalo Maďarsko eh, veškeré uprchlíky, nehledě na jejich eh, náboženství, vyznání. První přijímací středisko v nové eh, demokracii od roku 89 tedy bylo vybudováno v Byč, kde já jsem byl za dva man, po dva mandáty starostou. A také jsem zastupoval a zastupuji tuto oblast jako poslanec. Také jsme tam měli tisícovky uprchlíků, ale věřte mi, věřte, že se všechno změnilo v poslední eh, době. Ti, kdo přijíždějí do Maďarska, nepřijímají naši pomocou. Násilní jsou arrogantní, zastrašují místní obyvatele, dokonce rozbíjeli dveře posledních dnech. Pomáhali jsme lidem, kteří byli eh, v těžké životní situaci a dnes tyto dvě či eh, sedm procent eh, žádosti o azyl se shledá s odpovědí, že skutečně utíkají před nějakým eh, nebezpečím. Ehm, je zapotřebí mít eh, na paměti ta skutečná nebezpečí. Na Ukrajině je konflikt a tato situace nás velice zneklidňuje. Jsme toho názoru, že evropská společnost, která, se, která staví na respektování práva, zákona je ohrožené, zapotřebí respektovat právní stát. Všechny členské státy musí také dodržovat eh, právo. Zdůrazňuji, že Maďarsko nezavřelo své hranice, ale uzavřelo zelenou hranici. A to proto, aby z právního hlediska a z fyzikálního hlediska mohlo chránit eh, hranice eh, za použití lidských zdrojů, které máme. 220 eh, tisíc lidí eh, přešlo nelegálně hranice do Maďarska, 175 tisíc žádostí o azyl bylo přijato. A Maďarsko je tedy zemí, která je skutečně na té hlavní linii. A nyní předám slovo panu Aznarovi ze španělského parlamentu. Merci beaucoup, madame. Děkuji vám mnohokrát. diciendo... Děkuji, dobré odpoledne. Dovolte, abych řekl, že plně schvaluji vyjádření kolegy poslance ze španělského parlamentu. Vysvětlil klíčovou část problému, s kterým se Španělsko potýká už řadu let. I my jsme se snažili reagovat na základě solidarity. Dovolte eh, poznámku a i otázku k tomu, co jsme vyslechli dnes dopoledne i odpoledne. Toto je skutečně velice závažný problém. Pravděpodobně nejhorší humanitární krize za uplynulá desetiletí. Evropa se snaží se této výzvě postavit. pravděpodobně ne tak účinně, jak by bylo možné očekávat od zemí, jako jsou ty naše. Evropa, naše instituce, tak jak dnes existují, se snaží prokázat solidaritu. Já se domnívám, že Ana Gomeš dnes dopoledne řekla správnou věc. Žadatelé o azyl, kteří eh, se dostanou na evropskou půdu, jsou součástí toho problému. Ale my také musíme vzít v úvahu, co se eh, děje předtím, než se k nám dostanou. Strašlivé zkušenosti, které prožijí, než se dostanou ze zemí svého původu do Evropy. Anna Gomeš hovořila o útocích, eh, kdy jsou vydáni na pospas sítím převaděčů. My v Evropě máme povinnosti, my se snažíme postavit s příslušnou solidaritou této eh, výzvě, snažíme se konat. Ale Evropa zřejmě eh, je izolována ve snaze tuto krizi řešit. My hovoříme o 160 tisících lidí, kteří potřebují ochranu a já se domnívám, že je jich ještě 100 tisíc víc nebo ještě více, kteří v nadcházejících týdnech a měsících k nám přijdou zaklepat na dveře. A zopakuji, Evropa je v této krizi osamocená. Toto není pouze problém Evropy. Co OSN? OSN k tomu neřekne nic, co Liga arabských států. předřečník na to upozornil. Má Evropa být jediným kontinentem, který bude jednat? Evropa by se měla snažit eh, fungovat jako světový vůdce v oblasti zahraniční politiky. Já nemluvím jen o problémech této krize, o níž je zde dnes řeč. Máme-li být světovou jedničkou v zahraniční politice, tak se musíme maximálně snažit vyjednávat a zajistit, aby i další nadnárodní instituce se zapojily a aby odvedly svůj díl práce. Musíme tedy konat tam, kde k problémům dochází. Měli bychom se snažit dostat odpovědnosti globálního vůdcovství v zahraniční politice. Lecos je třeba zlepšit, ale nezapomínejme, že další dimenze zahraniční politiky také obsahuje zapojení dalších institucí. Je to problém, který musíme řešit, ale je to i globální problém. Děkuji, pane Aznare. A nyní pan Vaskes. Muchas gracias, eh, señoras. Buenas tardes. Voy a ser muy... Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Kolega už eh, hovořil o tom, co jsem si přál zmínit já. Není tu dost Evropy v Evropské unii. Eh, Pan Juncker, když hovořil o stavu Unie, chtěl tímto říci, že krize s uprchlíky musí být ústředním bodem naší politiky kvůli lidské důstojnosti, poskytnout eh, Azyl musí být prioritou EU. Azylové řízení musí být jasně v centru. Ne, nemusíme všichni eh, souhlasit a dnes dopoledne jsme viděli, eh, že tu jsou eh, různé názory a různě odstíněné. Já bych se chtěla ale zmínit ještě o jedné věci, kterou nesmíme zapomínat ohledně migračních toků a to je ochrana vnějších hranic. Ehm, okrajově se to zmínilo dnes dopoledne. ale 14. září Rada vybídla komisi, aby předložila kontrolní opatření pro ochranu vnějších hranic, a to do konce roku. Já jsem chtěl položit eh, tuto otázku dnes ráno paní Martě Sigan, ředitelce eh, z komise. A já teď nevím, zda tu někdo je za komisi, přítomný v sále, kdo by mohl odpovědět. Ať nám komise sdělí, jaká opatření chce předložit v kontextu balíčku inteligentních hranic. Revize tohoto balíčku se očekává na začátek příštího roku. Děkuji. Euh, Děkuji, pane Paskezi. Chtěla jsem požádat o slovo pan de Koster, aby promluvil na konec diskuze. Je tu výbor regionu, není tu komise, eh, bohužel. Z výboru Libe předám slovo paní Loristin. Eh, thank you very much, Madam Chair. Eh, Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Ano, já předpokládám, že ta otázka, do jaké míry Evropa je schopna reagovat na tuto eh, výzvu, je zásadní otázka. Nejedná to jednotlivé státy, protože eh, Většina té práce je na zemích, ale Evropská unie musí být konsolidovanější a více schopná a aktivnější v této věci. Nejen Eh, ohledně jednotlivých věcí v jednotlivých eh, státech, jako tam hovořila Ana Gomez, ale další výzvou je integrační výzva. Když budeme hovořit jen o těch lidech, kteří už jsou zde, tak potřebujeme holistickou společnou politiku v EU pro integraci. Nejen pro ten první týden nebo pro ten první rok pobytu. Je to skutečně nová epocha, kterou začínáme. Nemůžeme celé všechny tyto věci eh, vyřešit, pokud nebudeme jednat jako celá EU a nebudeme mít více životaschopné holistické politiky. A také očekáváme toto nejen od komise, ale také od rady, aby na tomto pracovali. V celé této diskuzi bychom rádi slyšeli více eh, eh, návrhů, jak postupovat dál, ne tolik možná kritických komentářů, ale těch návrhů, jak postupovat protože to, co jsme slyšeli, to jsou jen ta první bezprostřední opatření. Teď podívejme se dopředu na roky, na desetiletí. V Estonsku máme problém se 400 tisíci migranty z Ruska, ze zemi, která má miliony eh, obyvatel se nám podařilo 200 tisíc z nich, tedy polovinu integrovat, co se týče jazyka a všechno, e, protože ta druhá polovina ještě není integrovaná. Víme proto velice dobře, jak obtížný a komplexní je integrační program. Evropa vždy byla kontinentem migrace. Naše e, generace, generace mých dětí to zná. 60 milionů eh, obyvatel bylo uprchlíky eh, v určité době. A v roce 1944 byli lidé ve Švédsku od nás a proto my o tom teď musíme hovořit, protože samozřejmě, že i teď jsou tady lidé rozdělení, mají různé názory. A my musíme pochopit, že evropská solidarita je historická hodnota. Ona nám pomáhá, abychom zvládli i tuto novou solidaritu e, po, s těmi všemi potížemi. Já jsem velice hrdá, že ve velice tvrdé debatě u nás e, doma po tom prvním šoku, že jsme e, orientovali debatu velice prakticky, jak provést ty integrační programy a tak dál. Takže doufám, že nám jak rada, tak komise a my také, že přispějeme k tomu, aby zde byly eh, další směry, co dělat dál, protože nestačí solidarita i na ten první okamžik. Pokud se řídíme evropskými hodnotami, musíme se jít dopředu na integraci. Děkuji. Pan López Aguilar. Gracias, presidente. Me cuento entre... Děkuji, pane předsedaj... paní předsedající. Já patřím k těm, eh, kteří jsou eh, členy výboru LIBE, a teď jsem také stálým členem vlastně zde v tomto výboru kvůli této krizi. Je to humanitární krize a je to ale i krize evropská, kterou jsme spolu zavinili kvůli tomu, že nejsme schopni dělat něco dělat, nejsme schopni nějakým způsobem reagovat. A já bych se rád zaměřil na konkrétní cíl tohoto druhého panelu. Cílem je zaměřit se na úlohu místních a regionálních orgánů a úřadů v Evropské unie a oni sehrávají důležitou úlohu v této krizi, krizi hodnat i krizi kvality naší odezvy. Protože co se týče občanství, místní a regionální orgány by měly vést kvalitní odezvu v členských státech, ale oni vlastně jednají jakoby automatické, protože evropské instituce zklamaly, státní instituce také a e, vytvořila se síť občanů, kteří e, solidárně vystupují a vyjádřili roz, odhodlání jednat solidárně vzhledem k tomu, že solidarita chybí na vyšších úrovních, kterou bychom měli zde mít podle článku 80. Někdy členské státy selhaly, ale jednotlivci a místní orgány neselhaly. Samozřejmě ve finále nemohou toho mnoho zmoci bez tedy státních orgánů, protože nebudou mít dostatek peněz na, na to, aby zareagovali eh, druhý den. První den to ještě zvládnou. A Mnoho se toho řeklo o relokačních kvótách, i když relokačními kvótami by to všechno končilo, a tak to není. Ten problém nevyřešíme jenom zavedením kvót, to je teprve začátek. Já chci říci to, že stále ještě evropské instituce nejsou schopny se k tomu problému postavit čelem. Není ani dostatek prostředků. Jde zde o ochranu základních práv a jde o financování sociálních výdajů sociální sektor je v některých členských státech silnější než v jiných. My musíme ale zajistit, aby evropské instituce mobilizovaly finanční prostředky z evropského rozpočtu a my jsme v Evropském parlamentu hlasovali pro zvýšení sociálního rozpočtu eh, Evropské unie o 150 milionů euro víc v porovnání s původní částkou, kterou navrhla komise ve svém návrhu rozpočtu. A také Chceme zmobilizovat ten takzvaný mechanismus flexibility, který by měl umožnit lépe reagovat eh, v případech nouze. Stále ještě nevíme, kolik peněz uvolní Evropská komise pro členské státy, tak aby města a obecní úřady mohly prakticky také solidárně jednat. Odkud ty peníze vůbec přijdou? Budou to nějaké nové peníze? Nevíme, na to nemáme odpověď chci také potrhnout, jak důležité je zajistit, aby lidé, kteří se účastní tohoto meziparlamentního zasedání, aby sdíleli nějaký minimální společný jmenovatel, co se týče evropských hodnot. Měli bychom jednat tak, aby bylo možné zmobilizovat nezbytné finanční prostředky, tak, abychom solidaritu mohli uvést v život potřebujeme na to tady důvěryhodné částky, nehovořím o nějakých nominálních částkách evropského rozpočtu. My potřebujeme vědět přesně, kolik to peněz bude a odkud se ty peníze dostanou. Jestli to bude z jiných částí rozpočtu, eh, přesunuté od jinut, anebo jestli to budou nové peníze. Děkuji, kolegové. Tímto skončil seznam řečníků. Ještě někdo si přeje promluvit? Možná pan de Koster chci přeje něco dodat? Děkuji vám, paní předsedající. Zapsal jsem si celou řadu otázek ohledně témat, která se týkají místní společenství a především našich eh, vlád, našich státní zprávy. Dnes mají příležitost uskutečnit tuto solidaritu. Je tu možnost, ale spíš bych řekl, že je to povinnost. Povinnost eh, tváří v tvář místním zprávám, které jsou v první linii a nejsou na to patřičně vybavené. A eh, musím říci, že, že eh, bych byl smutný z výsledku této konference, protože jsem slyšel návrhy, které jsou příliš daleko od základních hodnot EU, která, které byly a mají zůstat e, jako základ e, e, Evropské unie. Takže chci poděkovat všem, kdo hájili tyto hodnoty, protože Evropský parlament je parlament svobody a hodnot. A takto k evropskému projektu mohou přispívat i místní zprávy členské státy a vlády členských států, eh, které zasedají eh, paralelně eh, s námi, ehm, by měly bránit těm, kteří chtějí všechno smíchat dohromady. A je ti, kdo všechno směšují dohromady, tak ty nechtějí řešit problémy, naopak z nich tý. Děkuji vám, pane ehm, Dekostere, paní Kienge, chcete něco dodat? Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla jsem poděkovat všem, všem řečníkům, eh, všem hostům a také poslankyním a poslancům z národních parlamentů, kteří promluvili na našem zasedání. Budeme se snažit co možná nejlépe eh, využít vše, co bylo řečeno v naší práci s paní kolegyní Mecola v naší zprávě, kterou právě sepisujeme. Skutečně vám chci z celého srdce poděkovat a věříme, že v budoucnosti budeme moci takto dále pokračovat naší spolupráci. Ještě jednou děkuji všem. Děkuji vám, paní Kienge. Vážení kolegové, dovolte mi, abych ještě něco řekla svým jazykem. Já jsem bulharka, já pocházím z velice mm, malého místa с нас, защото моята страна има не по-малко проблеми от вашите с миграцията. Malé města. Naše země také trpí řadou problémů souvisejících s migrací. Jsou tu e, zástupci Velké Británie, Francou, e, Francie, Španělska, kteří mají e, určitou tradici v migraci. V roce 2013 došlo překvapení v, Brit- v Belgii, eh, pardon, v Bulharsku, protože jsme neměli tuto zkušenost eh, pro práci s imigranty, ale eh, jsme na externí hranici z Evropské unie a proto je zapotřebí zaručit bezpečnost této hranice. Nyní přijímáme a snažíme se přijímat dostatečné množství imigrantů. V tomto sále nedávno jsem měla příležitost prohlásit, že po obrovské krizi ve Středomoří která bohužel ještě neskončila. Mnoho těchto migrantů chtělo eh, směřovat přes Balkán do dalších částí Evropy. Eh, to platilo především o hranici mezi Tureckem a Bulharskem. Nyní k těm kvótám, které byly vyjednány včera. Eh, Bulharsko by mělo přijmout přes eh, tisíc eh, osob a my se připraveni víc než tisíc osob eh, přijmout týdně. Je zapotřebí, abychom byli solidární jako Evropané. Pan de Koster, ty antievropské výroky, které jsme dnes slyšeli, bohužel se vyskytují většina kolegů, kteří měli dnes příležitost promluvit v sále, reprezentují národní parlamenty a Evropský parlament a, a sdílejí absolutní prioritu a to je solidarita ve jménu humanismu a Evropy. Jsem si jistá, že všichni společně dokážeme tuto krizi vyřešit a to společně s místními zprávami. Čelíme celé řadě výzev ale podaří se nám je vyřešit tím, že budeme sjednoceni. Děkuji.